Gut, liebe Kolleginnen Kollegen. Dobře, kolegyně a kolegové, zahajuji naši schůzi a ptám se, jestli máte něco proti pořadu jednání, který byl navržen, nemáte, takže tím je pořad jednání v této podobě schválen. Bod 3 to je schválení zápisu prvního ustavujícího jednání. Navrhl bych, že pokud do konce této dnešní schůze nebudou vzneseny námitky vůči pro tomuto zápisu, bude zápis v této podobě schválený. Ani zde nevidím námitky. Dostáváme se tedy k bodu 4. To jsou sdělení. Nejdříve upozorním ještě na to, že tato schůze je vysílaná na webu, takže se prosím chovejte řádně. A chci poukázat také na to, že všechny informace k našemu jednání jsou na intranetu e-meeting e-committee a tam se na ně můžete podívat. Další informace. Všichni jste dostali ve svých eh, jazycích uvítací balíček, to znamená, co, potřebuje vědět, co potřebujete vědět o politice EU a roli této politiky eh, Samozřejmě jsou k dispozici ještě další výtisky v sekretariátu. Tento uvítací balíček je také k dispozici na intranetu v elektronické podobě. Navrhl bych, aby rozhodovací pravomoci mimo schvalování zpráv, stanovisek nebo jednotlivých pozměňovacích návrhů, abychom je přesunuli na koordinátory, tak aby koordinátoři na svých schůzích měli možnost rozhodnout. A je zcela jasné, že rozhodnutí učiněná koordinátory budete mít k dispozici všichni ve formě zápisu, tak aby bylo jasné, kdo kdy co rozhodl, tak aby byla zachována transparentnost. Pokud proti tomu nic nemáte, budeme takto postupovat a koordinátoři budou mít eh, tuto zvláštní odpovědnost, pokud jde o slyšení, delegace, studie, workshopy a podobně. Také tady nevidím námitky, takže budeme takto postupovat. A mám ještě několik sdělení k aktuální obchodní politice. Od 8. července se jedná na úrovni VTO v oblasti ekologického zboží, což je s ohledem na celkovou situaci VVT o velký pokrok. Byly tam diskuze první a na podzim se bude jednat o podstatě tohoto pro, nebo těchto produktů. A my 3. a 4. září v našem výboru to probereme také s komisí. Jak jste se dozvěděli, Ekvádor se stal členem eh, dohody s Kolumbií a Peru a to se v příštích dnech zcela jistě eh, zašle jako materiál a dostane se to k nám i k radě. Jednání s Větnamem jsou na dobré cestě. Máme za sebou osmé kolo jednání a pokud je otázku přístupu na trh, tak tam jsme docílili slušného pokroku i v oblasti trvale udržitelného rozvoje. A bude nové setkání, abychom si udělali takovou inventuru. Bude to koncem srpna. A v září a v říjnu se pak jasněji ukáže, jak to bude s Větnamem pokračovat. Pokud je o VTO, tam jednání o trade facility probíhají, za, začala 31. června a i když ta euforie eh, z toho výsledku z Bali byla jasná, tak s ohledem na postoj jednotlivých států jsou tu určité kroky zpět prostě ta euforie z toho Bali by ale přesto měla přispět, že koncem roku 2015 budeme schopni celkově rozhodnout. Asi jste zjistili, že jsme dohodli dvě, do, dvě dohody o typu EPA s západní a jihovýchodní eh, Afrikou a obě tyto dohody v dohledné době dorazí do parlamentu Budeme o nich diskutovat a radit se o nich. Otázka východního partnerství, ta se bude diskutovat také. Víte, že s Gruzí a Moldaví jsou dohody a také obchodní část s Ukrajinou se podepsala takže s tím, že budoucí parlament se o tom poradí, vidíte, že tedy tady bude celá řada důležitých výsledků, která se nám, které se nám dostanou na stůl. Pokud je o Japonsko, tam to zatím ještě není hotové, ale v červnu parlament rozhodl, že se bude jednat dál. A takže i tady bude ještě napínavé, jak to dopadne, zejména v oblasti dopravy s přístupem na trh. Zajímavá je také otázka jednání o TISA. Tam je to kolo jednání 7 a 8 které máme za sebou. Já si myslím, že tady budeme muset ještě intenzivně pokračovat a my na jednání koordinátorů jsme před chvílí rozhodli, že k tomuto tématu ustavíme monitorovací skupinu, která bude schopná podívat se na ta kontroverzní témata, kontroverzní body ještě podrobněji. A poslední sdělení 2. září bude každoroční setkání vedoucích delegací EU e, zahraniční, vnější zahraniční služby EU, takže všichni vedoucí delegací se sejdou tady v Bruselu a myslím si, že bude zajímavé udělat si tam e, výměnu názorů a zjistit přímo na místě, jak vypadá ta situace, bude to taková všeobecná diskuze s Martinem Šulcem a pak budou tři workshopy s AFETem, DEVE a INTOU k otázce politiky sousedství, k otázce nové výzvy v politice, v rozvojové politice a e, otázky transatlantických vztahů. Takže 2. 9. od 14.30. Všechny vás zvu k účasti na těchto workshopech a budu rád, když se tam uvidíme. Je to vlastně jeden den před dalším zasedáním výboru. Teď se dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 5. Rozpočet pro rok 20. 2015. My jsme spolupracovali s Petrem Šťastným dlouho eh, na těchto otázkách. Já si myslím, že ten výbor dosáhl dobrých výsledků a ta dobrá práce eh, ta se ta bude pokračovat s Reimerem Bögem, novým zpravodajem. Reimer Böge jako zpravodaj pro MFF je známý. A je to takový základní aktér rozpočtového výboru. Takže tady si myslím, že se dostáváme s touto věcí do dobrých rukou. Dávám ti slovo, Reimer. Děkuji, pane předsedo. Musím to trošku opravit. Když jsem byl dotazován, zdali eh, se zhostím eh, zpravodajství, tak jsem řekl, že to vezmu, ale jenom na jeden rok, protože vlastně nechci již být dále členem rozpočtového výboru a jenom pracovat eh, pouze s čísly. V budoucím rozpočtovém roce musíme počítat stále větší většími a rozvírajícími se nůžkami mezi platbami a příjmy. A to je tendence, která je stále hrozivější. Také dokazuje, že naše východisko, o kterém jsme v minulém eh, radce jednali, a sice to, že v rámci máme 160 tisíc příjmů a potom máme eh, určitý počet eh, také závazků a tady musíme eh, postupovat tak, abychom tyto dvě věci dali dohromady, protože komise příslušné platby a také faktury, které které předkládají členské státy, musí komise prostě proplácet a likvidovat. A my se tady vystadujeme nebezpečí, že naše nástroje flexibility tím to rest a likidity a těmito eh, dalšími vzrůstajícími platbami budou vlastně eh, Eh, absorbovány a nebudeme mít žádný další finanční manevrovací prostor. To je tedy mé východisko a to je to, co jsem chtěl předeslat. Chci poukázat na to, že lhuty vypadají tak, že stanovisko 29.7. má být k dispozici v překladu. Pozňovací návrhy se předkládají do 1.8. a hlasovat se má pravděpodobně 3. září. Takže my jsme tady přece jenom pod časovým tlakem, ale já jsem se snažil se zaměřit na několik stěžejních prvků a O tom jsme jinde také již diskutovali, na co bychom se měli nejvíce zaměřit. Za prvé musíme uh, dát pozor na to a chci ještě dodat, že zatím nemáme čísla rady k jednotlivým položkám, takže naše pozňovací návrhy budeme muset eventuálně ještě upravit. Takže my se musíme postarat o to, aby služby komise měly dostatek pracovníků pro mezinárodně vyjednávané dohody. A ještě tady druhá věc, o kterou se musíme postarat, a to je takové obecné sdělení. My jsme v minulosti v rozpočtové politice vždy dělali jednu chybu. My jako parlament jsme málo sledovali follow-up. Málo jsme sledovali to, co se eh, zrealizovalo z našich závěrů a právě proto si myslím, že na to se musíme zaměřit a musíme také říci, že když se dojednají obchodní dohady, potom se musíme dívat na implementaci, kde se musí ještě určité věci zlepšit, kde je třeba také cíle vědoměji a pravidelněji provádět hodnocení statusu quo jednotlivých obchodních dohod a to se musí dít v průběhu celého rozpočtového období. Podívám-li se nyní na velké tematické bloky, jako například u makrofinanční assistance pomoci, tak tady zjišťujeme, že po velkém poklesu Nyní ve srovnání s rokem 2014 došlo k velkému nárůstu, když tato čísla komise jsou brána jako měřítko. U eh, Evropského nástroje sousedství konstatujeme, že čísla která máme před sebou 2015 ve srovnání s rokem 2014 došlo k poklesu eh, závazku o 7,5% a u příjmu o 5%. Tady by nám komise takhle mohla říci, proč takto postupovala. U rozvojového nástroje, včetně pomoci pro obchod, eh, tady zjišťujeme, že došlo k slabému nárůstu ve výši závazku o 5%, a u plateb ve výši 17 A já tady chci zmínit ještě jeden bod, který, o kterém jsem se dozvěděl a se kterým se budu ještě dále zabývat byla eh, přípravná akce pro business centra v Asii a já tady slyším různé věci o kvalitě těchto center. Tím se budu muset ještě blíže zabývat, ale je tomu tak, že úvahy, které mi sdělili někteří kolegové, že by se mohly dát přípravy, eh, eh, že by se mohly dát určitě takové ještě částky do rezervy, tak to je velice těžká věc, protože závazky již přišly. A otázka dalšího postupu zní, jestliže podpora těchto center přejde do partnerského nástroje, potom bychom se měli zabývat jejich dalším vývojem a rozvojem a pak bychom také měli příslušným způsobem reagovat a začlenit také do toho poznámky rozpočtového výboru. To je můj úvod a nyní žádám o připomínky z vaší strany. Děkuji vám, kolegyně, kolegové. V pět hodin přijde mezi nás pan komisař a proto vás žádám, abyste se vyjádřili k návrhům zpravodaje velice pregnantně a konkrétně. Já nyní budu procházet jednotlivé akce, takže slovo má SD. Uh, my budeme velice struční, my v zásadě podporujeme návrh zpravodaje který je velice komplexní. U čtvrtého odstavce my vítáme navýšení rozpočtu na Aid for Trade, ale je to navýšení skromné. Představovali bychom si další zvýšení, zvláště po uzavření dohody z Bali a e, ten odstavec e, o fair trade je vyhovující. A jiná věc, co pilotní projekty, tam socialisté navrhli ehm, ehm, ehm, téma, které se týká eh, konfliktních minerálních zdrojů eh, jako z Konga a podobně, kde by bylo potřeba vytvořit jakýsi systém také eh, fair trade i v oblasti důlní. Děkuji. A to můžeme podpořit. Děkuji, EKR. Thank you, Chairman. Well, Děkuji. My vítáme návrh eh, kolegy z EPP. Domníváme se, že je to dobrý základ pro další práci. Mm, my vidíme, Eh, kolik bude možné toho realizovat. Jsme přesvědčeni, že eh, musí rozpočet eh, odrážet i situaci v členských zemích, které snižují své rozpočty, takže nemůžeme žádat další navyšování a můžeme souhlasit s určitým navýšením eh, rozpočtu na obchod a mají, měly by být ovšem realokovány eh, prostředky z jiných položek, protože musíme jaksi dbát na to, co za peníze, eh, jak si odevzdáme za výsledky a důležité je tedy tam Mm, zajistit, aby ty prostředky byly tedy od, někud eh, nějak rozumně převzaté a Eh, my souhlasíme s jednotlivými cíly. U některých nástrojů ovšem, jak u nástrojů stability, dochází k duplicitě, takže na to bychom se měli podívat a požádat komisi, jestli by nemohla zrevidovat jaksi formát těch některých nástrojů, tak aby ta duplicita neexistovala. Děkuji. Eh, paní, paní Keller. Um, Děkuji zpravodaji. Je tu, já mohu souhlasit s celou řadou věcí, především co se týče toho follow-up, to monitorování, sledování, kam peníze jdou, jak se využívají. Jinak jsem trošku skeptičtější, co se týče navýšení Aid for Trade, protože uh, my, eh, když musíme se analyzovat, k čemu se to využívá, jak to bylo využíváno v minulosti a podobně. Také eh, voláte po pokračování programu ehm, Euromed na eh, podporu změny. To je zajímavé, ale tady bychom také potřebovali monitorování, jak jestli je to užitečné, pro koho je to užitečné. To by chtělo víc informací. A v neposlední řadě v prvním odstavci voláte po dostatečném financování DG Trade, eh, aby náročná agenda mohla být realizována a vést k vzniku nových pracovních příležitostí. Já si myslím, že to možná asi není řešení nezaměstnanosti v Evropě navyšováním rozpočtu DG Trade, ale eh, vedlo se tady celá řada diskusí v minulosti ohledně toho, jakým způsobem to může monitorovat Evropským parlament eh, vzhledem k těm obchodním dohodám, eh, takže nemůžeme volat po navýšení prostředků, aniž bychom věděli, jakým způsobem jsou eh, tyto prostředky specificky využívány. Děkuji. No problem. Or at least that would be the small. Um, Eh, v souvislosti s, s rozpočtem, prosím. Děkuji zpravodaje za návrhy a mám dvě doplnění z naší strany. Myslím si, že když se podíváme na bod 1, tak musíme opravdu se zabývat tím, jaký, co přinese obchod například v oblasti růstu jak EU, tak i partnerským zemím. Já chci připomenout jeden titul, který tento výbor již několikrát schválil. A to je takzvaný Street Watch a to jsou otázky následných kroků po obchodních jednání. A proto si myslím, že toto by mělo být také součástí stanoviska. A za druhé bych také se chtěl zabývat konkrétně pilotními projekty, kde mohou tyto pilotní projekty nabídnout pobídky pro hospodářský rozvoj a a kde také mohou hospodářský rozvoj stimulovat jak v rámci EU, tak i v o něch partnerských zemích. O tom bychom mohli diskutovat také s komisí. A vždy totiž se ptáme, jaké konkrétní výsledky přinese určitý nástroj. A já celkově bych chtěl říci, že se těším na další spolupráci. A nyní Dd. Tady nevidím nikoho, kdo se hlásí o slovo a proto nyní dávám slovo ještě tady kolegovi. Já mám jeden bod, který mám na srdci. My jsme také se zabývali posuzováním tří evropských hospodářských komor. A tento posudek to byl opravdu katastrofální posudek. A nyní komise chce zřídit další komory a já si myslím, že peníze by měly, dát, by, by měly být dány do rezervy, protože si myslím, že komise se vůbec nepoučila z těchto špatných výsledků. A já za druhé chci také říci, že otázka Trade Watch, tuto myšlenku by podporujeme, ale myslíme si, že by to mělo běžet objektivně, interně v parlamentu. Myslím si, že bychom neměli zvyšovat nezávislost občanských eh, společností eh, na vládách. Děkuji, takže dám slovo komisi panu Di Ponte. Thank you very much, Chairman. It's a great honor to be the... Děkuji, je mi velkou ctí, mohu uh, přijmout, um, eh, si slovo. Uh, já se budu snažit mluvit fručně. Uh, především chci poděkovat zpravodaji a členům výboru za užitečná vystoupení, která dokazují pokračující podporu obchodní politice. Diskuse o rozpočtu na rok 2015 je první v rámci víceletého finančního rámce, ve kterém se nacházíme a politika eh, DG Trade není eh, obecně nákladná mezi jinými generálními ředitelstvími, ale náš rozpočet je klíčovým nástrojem pro expanzi naší agendy a jak už tady zaznělo, eh, samozřejmě nedostatky eh, nebo snižování eh, jednotlivých položek mohou ovlivňovat naši platební schopnost v některých oblastech. Co se týče lidských zdrojů, vítáme podporu tohoto výboru mm, ohledně toho, že DG Trade má dostat potřebné prostředky proto, aby mohla plnit své závazky vůči všem partnerům. Specificky k některým otázkám, které tady zazněly, bych nyní tedy řekl toto. Co se týče evropských podnikatelských center a způsobu jejich eh, vedení jejich aktivit, o nichž tady byla řeč, je to, myslím, projekt, který řídí jiná služba, DG Trade to nemá přímo na starosti, ale my s nimi jednáme a chápeme to tak, že žádné nové projekty na podporu těchto podnikatelských center by eh, byly Eh, naplánované v letošním a příštím roce. Ovšem je potřeba provést hodnocení existujících podnikatelských eh, center pro to, aby se pak eventuálně mohlo zafinancovat založení dalších. Co se týče TradeWatch, naše postoje jsou známé, už jsme to tu vysvětlovali. Dále jsme přesvědčeni, že ten projekt TradeWatch je pokrytý eh, obranou eh, eh, setkání v rámci dialogu občanské společnosti, podporujeme občanskou společnost v rámci strukturálních setkání a informujeme občanskou společnost a když se podíváme, co jsme třeba udělali ve prospěch jednání TTIP, tak lze říci, že jak si vyvíjíme pozitivní činnost v této oblasti. A na závěr, co se týče Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, e, v, rámci dohody o, mezina, o víceletém finančním rámci my budeme schopni zajistit finanční podporu na pomoc pracovníkům, kteří přišli o práci v důsledku vymístění e, z podniků a tím bych asi skončil. Děkuji. Děkuji. A ještě jednou dám slovo zpravodaji. Ano, děkuji a jenom krátce, pane předsedo. Samozřejmě návrh stanoviska připravím i s ohledem na dnešní připomínky a chci výslovně uvést, že já se zabývám rozpočtem a proto se budu zdržet zpět a nebudu zasahovat do mikromanagementu komise. To je jedna věc, ale na druhé straně je třeba občas komisi trochu popohnat eh, tak, aby její pracoviště byla obsazena eh, takovým způsobem, aby stačila na úkoly, které se mezi dobí také změnily. To je také pravda. A eh, je třeba intenzivně dělat follow-up, tak abychom věděli, zda je dostatečné personální vybavení. K otázce těch eh, podnikatelských eh, center, tam se musím podívat eh, přesně, jak vypadají informace a podklady z kontrolního výboru, ale je pravda, že rezerva to je tady trochu obtížné, protože se jedná pouze o zbytky plateb. Máme tam už závazky. Pokud je o nástroj partnerství, tam musíme tuto věc důsledně sledovat. Bohužel změnou rámcových rozpočtových podmínek jsme my jako parlament přišli o důležitý nástroj. My už dnes nemůžeme jednostranně udělat rezervy, my to musíme dělat v dohodě s radou. Bohužel změnou eh, smluvních podkladů jsme o tuto eh, možnost přišli. Byl to velmi užitečný nástroj, někdy eh, ho jsme ho využívali ve prospěch členských států, někdy zase proti komisi. A ještě mi dovolte jednu zásadní připomínku. Víme, že mnoho výborů je velmi kreativních a mají velmi tvůrčí přístup a pilotní projekty a jejich příprava a příslušná opatření, eh, je třeba uvědomit si, eh, jaké bylo rozhodnutí Evropského soudního dvora. Je důležité na jedné straně věci otestovat a pak počkat, eh, jestli to vyústí v soudní spor. Ale myslím si, když se dělají, připravují přípravná opatření, nové pilotní projekty, tak bychom se měli podívat, zda už někde neexistují obdobné situace, tak abychom nedělali věci dvakrát. Dejme tomu poznatek pilotního projektu, který jsem podporoval, by měl ukázat, a ukázal, že je to eh, velmi náročné a na lidskou práci a měli bychom si uvědomit, eh, kde už co je a kde ještě není, abychom těmito projekty věci nedublovali. Tolik tedy pro tuto chvíli a my stanovisko předložíme a k prvnímu srpnu budou také k dispozici pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. Takže konečný termín pro pozměňovací návrhy 29. července a konečný termín eh, pro stanovisko 1. srpna a 3. září o tom budeme hlasovat. Je mi velkým velkou radostí, abychom, abych jste přivítal komisaře Karla de Kuchta. Opět my už eh, jsme spolu vedli další intenzivní dialog v minulém období a dnes by mělo jít znovu o to, abychom se dozvěděli, jaká je aktuální situace v oblasti zahraniční politiky Pane komisaři, právě na schůzi koordinátorů jsme se dohodli, že budeme pokračovat podle legislativy z minulého období, zejména jde o e, TTIP a reciproční dohodu a u veřejných zakázek a je tu otevřená celá řada obchodních dohod Některé z nich byly uzavřeny, o dalších se diskutuje, někdy je ta diskuze dokonce kontroverzní. Takže jsme tedy v eh, napěti, jaký eh, aktuální přehled nám poskytnete o této zahraniční politice a je na vás, abyste začal, pane komisaři. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání na první zasedání vašeho výboru a vidíme, že výbor se roz rostl a to také obráží vaši, váš význam za poslední roky. Vy jsem rád, že tady vidím celou řadu známých tváří nejenom z parlamentu, ale i z komise, ale také je tady celá řada nových tváří a to nám nabízí dobrou atmosféru do budoucna. Já s vámi budu eh, nadále v konstruktivním duchu spolupracovat stejně jako s vašimi předchůdci a vy můžete se mnou počítat a víte také, že k vám budu transparentní jako v minulosti. Já si myslím, že můj nástupce bude mít opravdu těžkou úlohu, protože když se podíváme na to, tak tento výbor opravdu pracoval velice dobře a přispěl k významu obchodní politiky EU. Tento výbor velice aktivně pracoval v oblasti legislativy a také zpracoval celou řadu legislativních návrhů v souvislosti s Lisabonskou smlouvou a také s globální e, obchodní politikou také došlo k revizi GSP a také já jsem zaznamenal, že kompromisy, ke kterým dospěl parlament a rada, také respektovaly e, náš původní návrh. A je tady ještě celá řada otevřených legislativních návrhů, o kterých budeme hovořit. My jsme také ratifikovali tři e, e, dohody o volném obchodu a této dohody nabíjí nabízí nové příležitosti na eh, trzích. A také byly předloženy další dohody eh, ke eh, schválení parlamentem. A já musím říci, že celá řada dohod byla také schválena. Došlo zde k tomu, že my také máme společný pozitivní názor na, eh, na obchodní politiku, kterou eh, dělá EU a také na odstraňování různých přecha, eh, předcházet. A také nám přináší smlouvy nové volby principy a hodnoty. To jsou služby, GIs a také například veřejné zakázky. A tyto dohody jsou nyní implementovány a také se začínají naplňovat. Například vstoupila také v roce 2011 smlouva eh, s Koreou týkající se volného obchodu. Také se navýšily jak dovozy, tak i vývoz a také vy monitorujete implementaci těchto dohod a také eh, sledujete a budete sledovat implementaci dohod, které budou schváleny v budoucnosti. Tak tento výbor se také zabýval eh, celou řadu dohod, které jsou eh, před námi. To je dohoda s Ukrajinou a Moldavskem a také s východní Afrikou a také je to politická dohoda s Kanadou a Singapurem a já si myslím, že v této oblasti technické otázky brzy dotáhneme do konce. My jsme minulý eh, týden také dotáhli do konce obchodní dohody týkající se Jižní Afriky a také Ekvádoru, což je v souvislosti s dohodou s Kolumbií a s Peru. A také tady jsme měli dohodu s východoafrickou evropským společenstvím, ale my musíme v této souvislosti také dbát na lidská práva. A tady se to týká především ne exekuční doložky a E, ta se zabývá tím, že když dojde k porušení lidských práv, pak můžeme také pozastavit platnost této dohody. A také e, pokud se týče IPAS, tak komise doufá, že se nám podaří zachovat preference pro Gannu, pobřeží Slonoviny, Botswana a Svazisko a také pro Kamerun vzhledem k tomu, že v poslední době zde došlo k pozitivnímu vývoji. Nemohu předjímat to, co rozhodne kolegium, ale já bych také si vážil podpory vašeho výboru eh, v souvislosti s těmito dohodami. Pokud se týče Fidži, tak oni oznámili eh, ratifikační nástroje pro předběžnou IPA a Kamerun, také Kamerun parlament to již schválil, ale nyní potřebujeme aby to podepsal a vyjádřil se prezident Kamerunu tak, aby formální postup byl dotáhnut do konce. Máme také eh, probíhá 15 bilaterálních jednání, což je například s USA, Japonskem, Marokem a dalšími měsíc, zeměmi, kterými se budete v následujících měsících zabývat. A my jsme také vedli dlouhou debatu eh, minulý týden na plenárním zasedání a já samozřejmě všechny otázky, které byly potoženy, eh, budu brát v potaz. A dnes jste se také sešli s hlavním vyjednávačem. Um, jestli jste slyšeli, co jsem říkal minulý týden. Já jsem pevně Eh, přesvědčeni o užitečnosti veřejné diskuse a tento výbor a vaši kolegové na plénu si jsou tady toho vědomí i mé odpovědnosti předložit fakta a skutečnosti a eh, nikoli nějaké fámy o jednáních, která zatím nejsou ukončena. My eh, ne, komise jedná na základě existující evropské legislativy a Eh, máme širokou škálu nástrojů, které jsou užívány na denní bázi a neseme velikou odpovědnost. Takže já bych rád ehm, tady vyslovil jednu poznámku vzhledem k té diskusi na plénu. Eh, ehm, já a moji partneři a kolegové jsme se setkli v rámci eh, mm, G20 v Sydney a já jsem apeloval na to, aby se zlepšila transparentnost. A já to nemohu udělat jednostranně. A říkal jsem mu, s kým musíte něco udělat. Žádal jsem tedy našeho partnera, aby pořádal nějak tu záležitost ohledně třeba například té eh, čítárny, kde by bylo možné eh, se s dokumenty, s vyhrazenými dokumenty seznamovat, aby to nebylo pouze na půdě americké ambasády, ale aby třeba v hlavních městech eh, členských zemí bylo možné se seznámit s těmi návrhy, ale zatím to nebylo příliš um, úspěšné, nicméně budu pokračovat a Není vyloučené, že nakonec rada si uvědomí, že je potřeba s tím opravdu něco udělat a že ten mandát bude muset být uveřejněn. Zbývá nám, zbývá mi ještě Eh, trochu času na práci s vámi a já doufám, že se nám podaří dosáhnout určitého posunu na významných tématech. Za prvé tady jsou dva legislativní návrhy, které jsme předložili v květnu 2012 a a druhý v roce 2012. Jsou to eh, nástroje ohledně veřejných zakázek a Další eh, v tuto chvíli rada je nadále ještě projednává. Stávající italské předsednictví by rádo zaznamenalo posun ku předu. Já doufám, že i eh, tento parlament mm, bude eh, připraven v okamžiku, kdy rada dokončí své práce, bude schopen spolu s radou dosáhnout hodnotného kompromisu. A e, dále e, bych chtěl říci, že jsem na vlastní oči viděl ty lidské tragédie, které eh, jsou způsobené těžbou v afrických zemích a je potřeba, abychom se také věnovali problematice eh, těchto eh, konfliktních oblastí, aniž bychom současně ohrozily eh, jednak jejich ekonomiku, jednak naše zásobování a je potřeba, abychom se věnovali tedy této eh, problematice tak, aby byla zachována rozumná rovnováha. Eh, v červnu Eh, byl, byl předložen na návrh ohledně eh, západního Balkánu na eh, no, dalších pět let, takže to bychom mohli začít projednávat velmi brzy. Nejprve se zaměřením na Besnu Hercegovinu a tak, aby chorvatský vývoz byl jaksi plnohodnotně vnímán jako evropský vývoz. Ehm, od, dále se jednalo velice intenzivně o transponování ehm, právních textů ehm, právě po přistoupení a domníváme se, že eh, konsolidovaný eh, text všech kapitol jednání eh, s Kanadou bude brzy k dispozici, takže Mm, podařilo se, eh, podařilo se dosáhnout daleko více než například v souvislosti s dohodou Kanady eh, a s, v dohodě eh, NAFTA. Dále, co se týče jeho východní Asie, tam probíhají jednání o ochraně investic, které pomalu jsou završovány v těchto dnech a připraveny podpisu. V březnu jsme zahájili jednání o dohodě o ochraně investice s Myanmarem, Barmou a e, až bude tato dohoda uzavřena, budou mít evropští investoři daleko lepší záruky, e, což mm, posléze zajistí lepší e, trvale udržitelný rozvoj a Eh, společenskou sdílenou odpovědnost. Eh, dále jednání s Čínou budou také pokračovat. Eh, než ukončím své zasedání, chtěl bych něco říct o multilaterálních dohodách. Eh, i eh, přes eh, veškeré úsilí je to stále ještě mm, významné téma. V loňském roce bylo dosaženo historické dohody na celou řadu témat v souvislosti s novou dohodou o usnadnění e, obchodování e, z Doha a DDA. Také jsme pokročili v celé řadě iniciativ pro liberalizaci obchodu a e, s environmentálním e, zbožím v tomto roce dále. E, I ta mezinárodní dohoda o technologickém obchodu s technologiemi, které v minulosti nebyly pokryty, také postupujeme v oblasti dohody o obchodu s službami i přes výzvy, které takové velké dohody v rámci VTO představují. Děkuji, pane předsedo. ganz herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně, pane komisaři. Děkuji vám za to, že jste prezentoval celkový obraz obchodní politiky v rámci EU. Nejdříve dám slovo politickým skupinám a potom vezmu na pořad jednotlivé poslance. A vidím, že Daniel Kaspary se hlásí jako první. Vážený pane komisaři, děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás tak, jako tomu bylo již v minulosti. Já vám blahopřeji k legislativě, kterou jste prosadil. Já se domnívám, že v oblasti legislativy jsme i v parlamentu ukázali, že se pozitivně stavíme k Lisabonské smlouvě. Já bych vám chtěl poblahopřát k Bali, balíčku z konce milového roku, ale mám s tím také určité starosti, protože slyším, že jsou jsou určité země, které obcházejí tento balíček a říkají, takto jsme to nedohodli. Já nyní slyším velké potíže z Indie a z jeho východní Asie. Vidíte zde reálnou perspektivu, že tento bali, balíček eh, bude realizován a bude také ratifikován. Za třetí vám chci také poblahopřát dohodám, které byly za vašeho funkčního období uzavřeny otevřeny. A potom tady máme také dohodu IPA. Máme tady ovšem také úzký profil, že mezi schválením dohody a potom schválením v parlamentu proběhnou dva, tři roky. A to souvisí například s překladem a s dalšími věci. Myslíte si, že by jste zahájil eh, iniciativu, aby ratifikační proces mezi třemi institucemi byl urychlen. A za čtvrté, eh, mezi institucionální dohoda. Za poslední čtyři roky jste nazbíral v této oblasti hodně zkušeností. Vy jste také ukázal, eh, že nám dokážete víc stříct a za to vám děkujeme. Ale myslíte si, že nyní máme šanci, abychom mohli znovu vyjednat mezi institucionální dohodu, protože jako parlament máme někdy také potíže v oblasti přístupu eh, k dokladům eh, a dokumentům. Určité eh, potíže máme v parlamentu, ale také v komisi, ale je tady velká potíž, že ne všichni poslanci mají přístup k relevantním dokumentům. A možná, že to by byla překážka, otázka, kterou byste také mohli ještě odstranit. A poslední otázka se týká cel. To je nová kompetence našeho výboru tady bude existovat nový interface s generálním ředitelstvím cel a pokud se týče eh, zbožních toků, tak tady cla jsou velice důležitá a já si myslím, že zde musíme se rychle s generálním ředitelstvím cel dohodnout, jak bude vypadat naše spolupráce budoucnosti. Takže toto jsou čtyři body, které jsem jmenoval, či pět bodů, které jsem jmenoval a doufám, že tyto body budou z vaší strany zodpovězeny. A nyní David Martin, Martin SD ještě tady Daniel přece jenom něco vynechal. Já jsem rád, pane komisaři, že vás zase vidím. Mám tady tři krátké body. Já jsem slyšel to, co jste řekl o CETA ale již více než rok chodíte do tohoto výboru a říkáte, jsme těsně před podepsáním CETY. A jaký tady je problém? Technický, politický, je tady chybějící vůle? Mě by zajímalo, kde jsme u CETY protože jsme těsně před dveřmi, ale ještě jsme je neotevřeli. A za druhé, pokud se týče usnadňování obchodu, tak tady bylo zasedání v Sydney. Možná, že nás můžete s tím seznámit, ale my jsme ze Sydney slyšeli, že Jižní Afrika, Brazílie a Indie a další vypadá to, že ustupují od svých původních pozic. A za třetí, eh, tady bych chtěl znát vaše osobní stanovisko. A to je otázka toho, eh, že to se týká také sankcí vůči Rusku a Ukrajině. Ale také tady máme problémy eh, v Palestině protože tady dochází potom ke kolektivnímu eh, potrestání eh, lidu v Palestíně a v Gáze. A neměla by tedy Evropská unie znovu zvážit svou obchodní politiku vůči Izraeli, protože mně se zdá, že eh, tady také v této oblasti dochází k porušování lidských práv. EKR Uh, Děkuji, pane předsedo. My jsme s vámi udělali, pane komisaři, velice dobré zkušenosti v minulých pěti letech. Já bych vám chtěl poděkovat za těchto pět let já si myslím, že jsme zažili velice dynamický vývoj v oblasti mezinárodního obchodu a já proto budu velice stručný. Brzy se budeme také zabývat a budeme mít co dočinění s vaším následovníkem. Kdybyste měl možnost dát vašemu eh, následovníkovi tři doporučení, která by to byla které tři hlavní body si myslíte, že je nejdůležitější prosazovat v budoucnosti. Děkuji vám a pan Šáke. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel mezi nás tak jaksi brzy na začátku našeho mandátu. Co se týče Tita, eh, veřejné konzultace, eh, které proběh, jsou skutečně velice hm, eh, početné, Známe jste se s těmi výsledky, kdy tedy myslíte, že komise na to bude reagovat, že tam je 100 tisíc 100 000 reakcí takže jak s nimi chcete naložit. Dále je tu ta problematika, kterou jste zmiňoval s těmi, s těmi eh, čítárnami a eh, kdy Spojené státy hm, jak si se hm, poněkud zdráhají eh, řešit tu situaci a dále pak hm, sestřelené letadlo, kde zahynulo přes 200 z velké části nizozemských nevinných obětí. Chci se vás zeptat obecně, máte pocit, že koordinace politiky zahraničního obchodu EU a mezinárodních vztahů jaksi je dobrá, protože velice často nebo čím dál více pozorujeme souvislost mezi pozicí EU ve světě a zahraničním obchodem, kdy někdy je to vysoce politizované, někdy se to používá jako sankce, Eh, vůči některým jednotlivcům a vládám, tak by bylo zajímavé, jak vy vnímáte tady tu situaci a co by se dalo zlepšit, jestliže eh, nový kandidát na vysokou vysokého představitele eh, vnější služby, jestli by mohl nějakým způsobem toto uchopit, třeba nějakým jiným způsobem. Vím, jestli se vás ptát, jestli máme se zaměřit na Eh, uplatňování dohod a především těch lidskoprávních ustanovení v dohodách, zda eh, jsou řádně implementovány, kdo eh, to prosazuje, kdo to sleduje. Nevím, jestli náš parlament mohl, by mohl udělat více právě proto, protože se obávám, že možná tam jsou někdy nedostatky. Děkuji, Michal Mučolc. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. V posledních pěti letech jsme měli velmi intenzivní vzájemný dialog a víte, že my a naše frakce se zabývá zejména fair tradem, spravedlivým obchodem. A já se chci zeptat, nakolik určité aspekty, obchodně politické aspekty po uzavření bilaterálních obchodních služeb eh, se řídí tímto principem fair trade. Vezměme si dohodu s Ekvadorem, kde je uvedeno, že Ekvádor v podstatě musí akceptovat to, co původně nechtěl eh, akceptovat eh, a teď se to otočilo a zas to tam je. Takže se ptám, jaký je rozdíl v obchodní dohodě nebo přistoupení Ekvadoru eh, ve srovnání s přistoupením Kolumbie a Peru. Takže zajímalo by mě, jaké jsou tam konkrétní aspekty fair trade. Druhá věc u Partnerské dohody s celou řadou států Afriky, západní Afrika a dohoda s ní je podepsaná, k tomu existuje komuniké a okamžitě začínají diskuze v celé řadě západoafrických zemí, Zdá tato dohoda opravdu přinese ten rozvoj, který si od toho tyto státy slibují. Mohl byste laskavě uvést ještě takové ty základní rozhodující body, které tato dohoda EPA má pro západní Afriku. Další věc, Doha. Byli jsme svědky jednání e, konference ministrů a také úleva e, mnoha států, že došlo k odsunutí. Jaké bude pokračování? zůstane skutečně multilaterální obchodní systém eh, v hledáčku komise a nebo ne a jakým způsobem se tady potom projeví nutnost dojednat vzájemné standardy. Nejde o to, aby ten klub těch ochotný stanova, ochotných stanovoval standardy a normy, které musí ostatní akceptovat. Takže mě by zajímalo, jak vypadá výhled na dalších pět let. Je to otázka i pro budoucího komisaře, ale zajímá mě, co po vás tento váš nástupce zdědí právě v oblasti multilaterálního obchodu. Děkuji, Janik. Dobrý den, pane komisaři. Jedna technická a politická otázka na začátek, než na to zapomenu. Co se týče pokynů pro nástroje eh, ochrany eh, proti dumpingu, proti dotacím, vaše kolegium, myslím, má zítro tyto pokyny přijmout, zatímco Evropský parlament ještě nedokončil legislativní proces. Domníváte se, že to jsou dobré institucionální vztahy mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, aby nadále eh, se snažili jaksi eh, tlačit hm, tímto směrem. Co se týče Ukrajiny, já vám tam asi příležitost trošku vyčinit členským státům. Eh, považujete za seriózní, že, Francie jako, že stát jako Francie nebo jiné státy nadále prodávají Rusku zbraně, jestliže Rusko potom dodává zbraně separatistům, kteří při přeživují občanskou válku na Ukrajině. Nemyslíte si, že by byla být politika konzistentnější a komisař pro zahraniční obchod by měl asi apelovat na členské státy, aby měli konzistentní politiku vůči Rusku. A konečně, co se týče transatlantické dohody, když slyšíme, jaký je stav jednání, máme takový pocit, že na straně Evropy Otázka dohody o investicích je zde se začala eh, já nevím, z těch 150 tisíc odpovědí na veřejné konzultace mám pocit, že většina se staví spíš záporně. Nový předseda komise vyjádřil velké výhrady k takovémuto typu nástrojům. Pochybnosti, ne odpor začínají stoupat v členských státech pod tlakem tohoto parlamentu a občanů Teď tady připomínáme důrazněji fitosanitární normy. Na americké straně vidíme obha, jaksi ochranu veřejných zakázek, vylučování finančních služeb. Tak já nevím, co zbývá ještě projednat, kromě velikosti zpětných zrcátek Mercedesů mezi Evropou a, a Spojenými státy. A ve snaze naložit příliš mnoho na agendu volného obchodu Evropské komise, nevím, jestli abyste se eh, dostali do vlastní pasti, kdy je třeba znovu položit otázku globální eh, obchodní strategie Evropské unie. Neodpovídejte mi, že jsou ti, kteří jsou proti obchodu a ti, kteří jsou pro obchod a ti, kteří jsou proti transatlantické dohodě. Je to nová fáze liberalizace obchodu na základě deregulace deregulizace. Nejedná se tady o, e, e, o nějaké zavedení nebo zakázání obchodu mezi Evropskou unii a, a e, Spojenými státy. Ten obchod je, je velice objemný a jestliže budeme akceptovat eh, eh, tady tu představu těch čítáren, tak se komise dostává do ilegality v oblasti fungování. Především jde o článek 218, který vyžaduje, aby Evropský parlament a rada byly plně zapojeni do všech jednání. Děkuji. A FTD koordinátor tu není, ale paní Pedding. Grazie, presidente. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Evropská unie eh, musí chránit všechny evropské občany. Jedná se o ochranu spotřebitelů a výrobců, ale to eh, v případě TTIP neplatí. Eh, a to má samozřejmě dopady na život podniků a spotřebitele. Vždycky, když se rozhoduje o takových věcech, eh, uvedu konkrétní příklad. V minulých letech šlo o rýži z Kambodži, bylo to 180 tisíc tun ročně, které se dovezly s ohledem na celní osvobození. A ta obrovská, ten obrovský nárůst eh, vedl k tomu, že ta cena už neodpovídala výrobním nákladům. To znamená, že se dovážela levná rýže, která možná pro spotřebitele není bezpečná. A v oblasti pěti hvězd eh, samozřejmě eh, vidím ten pohyb správným směrem, ale jde o to, abychom tomu neobětovali zdraví našich lidí. Eh, dejme tomu, že podnik v Itálii, který dodržuje všechny normy, by musel teď zavřít. A je to otázka pracovních míst, proto také ochranná klauzule tak, aby bylo možné zmrazit další dovozy tak, aby pro Španělsko a Italsko se situace nezhoršila. A proto upozorňuji na to, abyste toto předal i svému nástupci. A u TTIP jde o to, abychom mysleli nejdříve na naše lidi, naše zaměstnavatele, naše zadavatele. Je to otázka dopadu na národní ekonomiky a odhadu tohoto dopadu nejde jenom o makroekonomické údaje. Děkuji, kolegyně a kolegové. A teď dám ještě jednou slovo panu komisaři aby mohl zareagovat na jednotlivé mluvčí a pak bude druhé kolo. Zatím mám 11 přihlášek do diskuze a rád bych eh, seznam řečníků uzavřel. A v druhém kole to znamená, že kolegové musí být rychlejší a kratší. Eh. Děkuji, pane předsedo. Především, co se týče palí, balíčku z Bali. Právě jsem se vrátil ze Sydney, kde bylo schůze G20 a nebylo přijato žádné rozhodnutí. Podle mého názoru to znamená, že to, co bylo rozhodnuto, pokračuje protože rozhodnutí v Zbali byla přijata v červenci a tam bylo dosaženo jednomyslné dohody ohledně právních textů, která tedy, které vyplynuly z jednání Bali. Jeden je právně závazný, ten text, ohledně usnadnění obchodu a pak je tam osm dalších textů. A jeden text, to, že jeden text je závazný a ostatní ne, ono to není přesné, protože ten právně závazný text o e, usnadnění obchodu obsahuje určité výjimky, e, v, co se týče LDC a Ehm, jestliže mm, někdo chce přijmout větší odpovědnost, nebrání, potom je tam další text, který se týká bezpečnosti potravin, ehm, to se týká hlavně Indie, tak on je to v podstatě také eh, právně závazný text, ale je, existuje tam jaksi dočasná e, ustanovení, která e, vlastně vedou, že to vstoupí v platnost až v roce 2017. A vedli jsme velice dlouhou diskusi na toto téma. A, eh, a týkalo se to Indie, Jižní Afriky, kdy e, Ehm, se hovořilo o tom, jestli to podepíší do 31. července. A ehm, v každém případě snažili jsme se dosáhnout maxima eh, i například vůči Spojeným státům, abychom zachovali balíček z Bali. Co se týče EPA, ono to má různé stránky. Teď za prvé tu je iniciace dohody s ECOWAS a také eh, s SADEK. Pak nastupuje práce, především právní práce, to už je v mm, části hotové v souvislosti se Kodas a je to skutečně práce na vysoké úrovni. Já nevím, kde jste vzali, že to bude trvat tři roky. Protože velký problém tady je také překlad všech těch dokumentů. Ale je třeba si uvědomit, že ten text, který je e, v této e, fázi schválený, se do značné míry překrývá s tím, co jsme e, dohodli v roce 2007, a, takže to jsou velké částky textu, které není třeba překládat znovu. Takže by to nemuselo trvat tak dlouho. Ale já jsem říkal opakovaně, že tady je jedna věc, kterou nechápu. A sice to, že ztrácíme spoustu času s překlady, a to se dá vyřešit dvěma způsoby. Buď, že budete ratifikovat um, text v menším počtu jazykových verzí, a, ale s tím, že postupně tedy budou implementovány ty dokumenty, až budou jejich překlady hotové Eh, protože v době ratifikace celní zprávy ještě ten dokument nepotřebují mít eh, přeložený. A druhá možnost je eh, mít více překladatelů a o tom zatím nikdo nerozhodl. Takže já s tím nic víc udělat nemohu. To jsou stovky, stovky stran, někdy tisíce stran. No a tak to prostě chce svůj čas. Osobně si myslím, že jakmile je dosaženo dohody, je třeba se rozhodnout, jestli, že teda se to má implementovat co nejdříve, ale s tím já nic eh, moc neudělám, eh, pokud eh, se nesníží počet jazyků a, a někteří mm, členové parlamentu pak mě zase atakují, když je málo jazykových verzí, takže to je těžké. Další věc je tedy to, že ratifikace nenast nestane dříve než 1. října, takže předložíme návrhy na rozšíření stá, na prodloužení stávajícího statutu a pak eh, by se to tedy vyřešilo později, až budeme mít tedy dostatek času, to se týká těch aktů v přenesené pravomoci, které budou, myslím, v září, v září aktiv přilezené pravomoci vám budou předloženy v září. Nebo dokonce koncem července. Aha. Ale vy je asi dřív než začátkem září číst nebudete. Maybe at the level of the, of the chairman, I don't know. Uh, Interinstitucionální dohoda na začátku mandátu je interinstitucionální dohoda. A jestli se ptáte, neříkal bych doporučení nebo prostě nějakým způsobem nějaké vstupy, jestli nějak chceme, ano, chcem, můžeme jaksi předat nějaké zkušenosti novému kolegiu, ale hlavně musí nové kolegium jednat s radou a s parlamentem. To není naším úkolem, eh, aby eh, uzavřeli eh, dohodu na základě jejich vlastních představ. My to nebudeme činit za ně, je to také v rámci transparentnosti žádoucí. Když se nás budou ptát, tak samozřejmě odpovíme a budu také tlumočit ehm, tady ty představy, co se týče celních eh, zpráv, co se týká toho balíčku z Bali a eh, na usnadnění obchodu, které budou celní zprávy implementovat. My máme s nimi velice dobrou spolupráci, to musím podotknout. Uh, takže to jim předáme, ty naše poznatky. David, ohledně síta. Všechno, co je politické, je technické a naopak. Proč to trvá tak dlouho, eh, se ptáte. Na to je rychlá odpověď. Protože zatím nedobylo dosaženo schody. Část toho vysvětlení spočívá také v tom, že my nemůžeme dosáhnout eh, schody dřív, než dosáhneme určitých konkrétních dohod, což eh, platí i v případě řady technických problémů, které zatím nebyly vyřešeny. Takže ty diskuse ne, nemohli dosáhnout lepšího výsledku, dokud které se tyto technikálie nevyřešily. A já se ale domnívám, že teď už není důvod, aby to trvalo dlouho, protože 25. Eh, září v Otavě proběhne summit a jakmile ten text už bude dokompletovaný, tak my to jako obvykle pošleme členským státům k okomentování do dvou týdnů a teď už myslím, že eh, by to mohlo proběhnout rychleji, leda, že by tedy na tom samitu eh, se to nedotáhlo, což bych tedy nechápal, protože to bych ani nedokázal vysvětlit. Takže teď už to jsou opravdu drobnosti, které je třeba dokončit a bylo by opravdu ne, nemoudré ne, to zdržovat, protože ten čas, který do toho byl investovaný, byl obrovský. Dále jste se, ta vaše otázka se týkala Bali. Já jsem na to do značné míry odpověděl. Co se Indie týče, tam se to týká hlavně pod, bezpečnosti potravin s Jižní Afrikou. Tam se jedná hlavně o to, že oni žádají, aby balíček z Bali byl implementovaný až poté, co bude dohoda z, z Doha eh, a ale on nemůže být žádný balíček Bali, jestliže nebude balíček z Bali eh, implementovaný. A, takže já jsem celkem optimista a myslím, že ehm, toto se vyřeší. Otázky týkající se Ukrajiny a Izraele. Tak tady určitě víte, že obchodní sankcích rozhoduje Rada pro zahraniční věci. My toto připravíme, navrhneme mnoho scénářů a potom eh, rada musí dospět k politickému rozhodnutí a nebo musí se rozhodnout na Evropské radě. A to jednomyslně a to je velký problém. Vzhledem k tomu, co budoucí předseda komise Juncker řekl v parlamentu, tak on si myslí, že tady se musí také v rámci HR koordinovat veškeré akce. Já musím říci, že já jsem se vždy s Lady Ashton v oblasti obchodu dohodl. To určitě problém není. A Jestliže tady může být větší koordinace, tak proč ne? Ale já si myslím, že zásadně to vlastně nic nezmění, protože na konci potřebujete jednomyslnou dohodu v radě o tomto tématu. A to je ten hlavní problém. A tento problém je politického rázu, ten neodstraníte nějakou koordinací. Ale já musím říci, že s Lady Ashton jsem se vždy dohodl. My jsme také připravovali různé scénáře týkající se také dopadu na jednotlivé členské státy sledem k Ukrajině. A e, je tady mnoho dokumentů na stole, ale rada musí rozhodnout. A to platí jak pro Ukrajinu, tak i pro Izrael. Pane Zahradile, já musím říci, že svému následovníkovi žádné doporučení nedám. To záleží na nich. A já bych takováto doporučení určitě nedával na schůzi výboru. No to je velké překvapení, říká pan předseda. Já kdybych dával doporučení, tak by to bylo v rámci soukromé konverzace. Ale mimo jiné, co většinou komisař dělá na konci mandátu, je to, anebo má možnost dát jisté doporučení či připomínky, která potom jsou zaslána předsedovi komise. V tomto případě by to byl pan Barozo, ale to se týká především systematických problémů v určitém portfoliu ale já žádná doporučení nyní a především na této půdě dávat nebudu. Paní Scháke, načasování veřejných konzultací. My jsme je ukončili 13. července. Bylo eh, eh, zasláno eh, více než 150 tisíc eh, odpovědí ze strany veřejnosti a mnoho je stejných. A to je zajímavé, jak se to vlastně může podařit. Promiňte? To je velice snadné. Jestliže jste nevládní organizace, tak to není nic těžkého ale v každém případě obcházíte systém. Vždy musíte vstoupit do systému, položit 12 otázek a potom to zaslat. A je jasné, že tento systém byl obejit a umožnil eh, multiplikovat stejné odpovědi. Takže bylo řečeno, že se udělá kvantitativní a kvalitativní analýza. A Erik Žado řekl, že jestliže se očekává více negativních než pozitivních odpovědí, tak si myslím, že je důležité udělat jak kvantitativní, tak i kvalitativní eh, odpovědi, protože potom ty identické, eh, to by byla vlastně potom už jenom jedna otázka a to povede k rozdílu. Já se vždy snažím postupovat analyticky a načasování je takové, já doufám, že první analýza bude udělána velmi rychle. Celková souhrná analýza a také vaše odpovědi, to bude ještě chvilku trvat. A já si myslím, že odpovědi z veřejného slyšení vám mohu sdělit v září, ale potom analýza bude trvat déle. A pokud se týče TTIP, zdali se tady něco opožďuje? Já si myslím, že ne. Já jsem jsem v Sydney vedl dlouhou diskusi s Mikem Fromenem a my budeme nadále společně pracovat v normálním tempu. Je tady mnoho diskusí před námi, máme před sebou také hodně technické práce, tak aby bylo možné v určitou dobu potom udělat politické rozhodnutí. Ztrácet čas určitě nebudeme a myslím si, že naposledy jsme o těchto otázkách diskutovali vši, ve Washingtonu asi před měsícem a byl jsem překvapen, jak eh, dalece se americká strana dostala v technické přípravě. Takže já vidím, že opravdu zde vynakládají velké úsilí. Myslím si, že opravdu se nic neopožďuje a že oni pracují e, velice pilně. A potom, kam dospějujeme, o tom se budeme o tom se bude diskutovat příští rok a vlastně potom ta Přistávací plocha je velice malá. Když začnete přistávat s letadlem, tak začnete ten přistávací pruh vidět na poslední chvíli. Když hovoříte o přistávací mm, území, tak tam zatím ještě nejsme, ale musím říci, že oni opravdu dělají dobrou práci. A pokud se týče koordinace obchodu s politikou, já nyní jsem v této mé funkci již téměř pět let a nyní jsem tedy opravdu přesvědčen o tom, že obchod je velkou složkou eh, zahraniční politiky EU. Je to opravdu politická záležitost a já chci zopakovat, že jsem zatím nikdy neměl problémy s koordinací s Lady Ashton, ale když se podíváte na to, jak by mohla zahraniční politika vypadat, tak z obchod je oblast, kde máme nejvíce nástrojů. A to souvisí s tím, že v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky tam se musí rozhodovat jednomyslně, ale v oblasti obchodu tomu tak není. To spadá do výlučné kompetence EU. Podíváte-li se na dohody, které byly uzavřeny, tak za nimi se zajisté skrývá politický program. a jestli tady má být větší či menší koordinace, tak na to musím říci, že to souvisí především, zdali koordinace bude fungovat či nebude fungovat, to souvisí především, kdo eh, rozhoduje. A jde o to, aby se nevedly nekonečné diskuse. Ale musím si, že s Lady Ashton to vždy fungovalo dobře. Ale jestliže nová komise chce postupovat eh, více strukturovaně, tak já proti tomu nic nemám. Eh, dohoda o prosazování o trvale udržitelném vývoji a to jsou kapitoly, které jsou součástí obchodní dohody. Tady dohoda obsahuje také jednotlivé postupy, a je zde také zmíněn příslušný eh, dialog a podíváte-li se na budoucí dohody, které, o kterých se bude jednat, tak to je například také eh, dohoda s Koreou a první dohoda byla s Peru a s Kolumbií v roce 2013 a potom také mohou tady vzniknout určité problémy s implementací. E, a všechny tyto obchodní e, dohody, zde se postupuje tak, že každoročně se sejdou ministři, kde se diskutuje o vznikajících problémech. A tady vznikají problémy při implementaci těchto dohod, to je jasná věc. A celý tento koš dohod Eh, až to všechno budou tyto dohody ukončeny, tak bude mít komise opravdu před sebou obrovskou práci. Multilaterální dohody jsou dobré, ale jde především o to, aby eh, zde byla lepší implementace těchto dohod. Například tady máme jeden, tako, jednu velkou takovou vzorovou dohodu a to by měla být dohoda mezi EU a Spojenými státy, ale čím menší jsou země, které jednají o jednotlivých dohodách, o to větší problémy vznikají. A tady máme například také otázku Ekvadoru. Tady k tomu bych chtěl říci, že to je přístup k již stávající dohodě. A to ustanovení, o kterých jste hovořil, tady nebyly znově vyjednány. Tyto ustanovení jsou v dohodě s Peru a s Ekvádorem a schválené dohody právě také zohledňují Ekvador a tady jsou minimální eh, odchylky například v oblasti původu a také určité odchylky například u eh, eh, veřejných zakázek. A tyto, tato změnená Eh, ustanovení budou platit pro Ekvádor. A to znamená, že tedy máme základní dohodu s Peru a s Kolumbií a k ním přistupuje Ekvádor s malými změnami. Máme tedy páteřní dohodu a potom eh, tam budou malé změny. Já si již dovedu představit, co se ještě budete ptát. Eh, budete se ptát na to, jaké další dohody budou vyjednávány. A my jsme nechtěli měnit naše základní dohody s e, Peru a s e, Kolumbií a právě také Ekvador chtěl přistoupit k těmto dohodám a uvidíme, jak to bude vypadat s dohodou o banánech a také s GSP. Ale v této oblasti se vlastně nic nezměnilo a potom IPAS. Ta ustanovení z kotonu byla zcela zachována. Čili tam je jasný odkaz na nevykonání eh, ustanovení z kotonu což znamená, že pokud určitý stát poruší základní práva, tak můžeme dohodu pozastavit nebo ukončit s ní. To je tam jasné a to jak v Sadeku, tak v ECOWAS. A e, důvod, proč v tuto chvíli nejsme e, jaksi připraveni uzavřít dohodu s východoafrickým společenstvím Burundi, Ruanda, Uganda, Tanzanie a Kenia, to je tedy toto, společenství a umíte si jistě představit ten problém. S Keniou a s Ugandou Ugandou, kde je legislativa o homosexuálech problém v Keni, se to zase týká ICC a jako samozřejmě u toho neustoupíme, tady to není, není otázkou. Eh, jestliže já jsem přesvědčený, že u toho zbytku obsahu tam jsou nějaké věci, které se dají vyřešit, ale nebudeme měnit jaksi svoje základní postoje eh, v rámci eh, těch non-execution clause. No jo, za, to musíte vyčíst svým členům, že kladou tolik otázek. Proto mi to trvá dlouho. Dodávky zbraní do Ruska. Um, to by mohlo být ovlivněno jedině jednomyslným rozhodnutím rady, eh, co se týče ISDS. Ohledně transparentnosti já s vámi nesouhlasím, že by to bylo porušením článku 218. V tom nesouhlasím. Tomu by tak bylo, jestliže my bychom za to byli zodpovědní, ale my nemůžeme být zodpovědní za nedostatek transparentnosti Spojených států. Eh, a Potud pokud se našich textů týká, potud pokud se jedná našich negociačních pozic, jsme plně informováni. Víc než kdy jindy. Mám na paměti ústavní zákon, o kterém jsem naprosto pevně přesvědčen, že naprosto není porušením článku 218 a je to v pořádku paní Begin ohledně Kambodži. To je výsledek všeho jen ne dohody o zbraních. Je to, je, Kambodža patří mezi nejméně rozvinuté země. Dochází samozřejmě k rychlému růstu vývozu rýže A jestliže bychom byli požádáni, aby se uplatnila eh, jaksi eh, ochrana ustanovení, tak eh, ano, ale pakliže taková žádost dorazí, pak ji zpracujeme tak, jak činíme vždy v případě těchto ustanovení. Děkuji. Děkuji. Tohle byl takový velmi široký přístup. Šlo nám o aktuální informace. Máme ale ještě pár minutek času, ale omezil bych řečnickou dobu na jednu minutu, takže prosím stručně, aby i pan komisař mohl ještě odpovědět. Pan Landsbergis. Thank you, Chairman. Uh, dear Commissioner. Děkuji, pane předsedo. Minulý týden v Bruselu jsme také podepsali dohodu o obchodě s Gruzií, Moldavou a vzhledem k tomuto podpisu Rusko zastavilo dovoz z ovoce z Moldavy a také Ruk Ukrajina je na tom špatně, kde je výsloveně válečná zóla a také Rusko nechce dále přijímat eh, eh, mléko z Ukrajiny a něco podobného se stalo v minulosti také Litvě. A nyní je v Rusku se e, provádějí restrikce vůči obchodu s příslušnými zeměmi. A mě by zajímalo, co si o to myslíte. One minute. Perfect. Uh... Výborně, to byla přesně minuta. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Také já chci vyjádřit jednu obavu týkající se možnosti, že u ochranných obchodních opatření se věci schval- mohou schvalovat příliš rychle. Důležité je, abychom se na to mohli podívat. E, nechci se teď vyjadřovat o prioritách komise, ale chci poukázat na to, že je to také otázka vztahů mezi institucemi a měli bychom se dostat co možná nejrychleji vpřed. Tolik tedy k TTIP. A zají, ráda bych slyšela něco o horizontálním přístupu, to znamená, co dělají uh, americké zainteresované straje, strany Eh, kdo všechno je zapojen, eh, zda existují nějaké pozitivní signály, to znamená tak, aby ano, transparentnost musí být zaručena tak, abychom se rychle dostali do závěru, aniž by byl příliš velký tlak. Děkuji, pan Morel. Děkuji, pane předsedo. Nebudu se vracet k TTIP, protože řada kolegů se na to ptala, i když samozřejmě je tu mnoho otázek a diskuzí, ale málo odpovědí a čím dál méně přesvědčení na obranu této dohody, což některé potěší a jiné rozesmutní. Ale já bych chtěl hovořit o něčem, o čem nebyla řeč minulý týden ve Štrasburku, a to je TISA, to znamená dohoda o obchodování se službami, a kde se hovoří o tom, že obecná liberalizace povede k růstu a blahobytu pro všechny. A my máme určité pochybnosti v rámci SND. A navíc se vracíme ke stejné problematice jako u TTIP, kde je to kult tajemství, absolutně žádná transparentnost a různé přílohy, které by měly obsahovat nějaké tajné dohody, které by zůstaly tajné pět let. Já nevím, co si o tom komisař myslí, co o tom řekne a co komise bude v nadcházejících měsících dělat, jestliže se chce zavázat větší transparentnosti. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Velmi stručně dvě otázky. Jedna k TTIP. Představujete si strategicky dohodu TTIP zaměřenou spíš na přístup k truchu plus pár dodatečných věcí s tím, že se ponechá většina regulačních otázek stranou. Ptám se vzhledem e, k tomu, e, že Spojené státy mají poměrně nízké tarify a představy, že bychom asi méně získali než Spojené státy při snižování e, tarifních sazeb. Druhá věc, je mi trochu tajemstvím a vy byste mi to mohl objasnit. To se týká jednání o dohodě na ochranu investic s Čínou. Číňané předložili text v květnu, který pokrývá ochranu investic ASTS a nám bude asi chvíli trvat, než předložíme nás, náš text. A chci se zeptat, jestli to je normální, jestli to má nějaké politické pozadí nebo z jakého důvodu a jak se tato jednání vyvíjejí. Děkuji, paní Getendari. Děkuji. Dvě stručné otázky. Co se týče TISA, eh, jak vypadá situace, vy jste o tom hovořil hodně stručně. Tato komise, eh, jestli se o, uvažuje o přesunu z pozitivního seznamu na negativní seznam a co zatím stojí, jestli je to posun jako v duchu nafta. A druhá otázka se týká obchodních preferencí. V červnu jsme byli svědky toho, že Spojené státy eh, z Svazilandu odebrali tato příležitosti v důsledku porušování lidských práv a tak se chci zeptat, kdy eh, eh, odebereme také preferenční zacházení zemím jako Guatemala, Svaziland a podobně, které jsou na tapetě každou chvíli kvůli porušování lidských práv a demokracie. Děkuji, paní Keller. Thank you. Děkuji. Vy ve své funkci jste nepochybně se věnoval obchodním otázkám, které jsou na vrcholu agendy. Nevím, jestli jste s tím plně spokojen, ale na eh, obchodní jednání eh, eh, chci se zeptat, jestli se domníváte, že ta jednání za těch pět let vaší práce představovala spíš jaksi přínos nebo závazek a co se týče transparentnosti, jaké z toho vyvozujete závěry. A za druhé, nový předseda komise pan Juncker ve svém vystoupení na plenárce v parlamentu říkal, že nechce mít netransparentní, paralelní struktury. Jak, co považujete, že je jaksi um, uh, důsledkem tohoto prohlášení na TTIP a další dohody? Pan Rein? Děkuji. Já bych chtěl poděkovat také panu komisaři za jeho Eh, slova diskuse v rámci výboru INTA eh, jsou daleko eh, civilizovanější a konstruktivnější než v jiných výborech díky jeho přístupu a stávající komise by mohla dosáhnout značného pokroku minimálně v některých oblastech, jako jsou obchodní Eh, jednání a tam v tom, jak si eh, je vaše role naprosto stěžejní. Za prvé komise zvolila regionální dohody až poté, kdy byly uzavřena eh, mnohostraná jednání, která byla dlouho zamrzlá. Takže jakou vidíte dynamiku Eh, co se týče eh, pokroku v bilaterálních jednáních, která vytvářejí novou dynamiku zase pro multilaterální jednání a jestli tedy eh, to tak bude, mm, jestli to bude mít vliv na práci nové komise. A ještě k tomu, co říkala kolegyně Keller, ehm, co se týče systémových problémů evropské politiky, obchodní politiky, nechcete nic radit svému vlastnímu nástupci, ale eh, budoucí eh, vysoká, vysoký představitel a podobně by eh, mm, měli znát tedy stanoviska, co se týče koordinace vnější činnosti a obchodní politiky. Děkuji. Pan Cika. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Rád bych ještě jednou zdůraznil, co je důležité zejména pro Itálii jako velkého vývozce a výrobce rýže. 90, 45 evropské rýže vyrábíme. Jedná se o zkreslování konkurenční situace a e, z hospodářské soutěže, jedná se také o hygienu potravin. E, opět je to případ rýže z Kambodži. Je to nevýhodné pro naši ekonomiku. E, jednali jste s těmi zeměmi, navážete s nimi diplomatické kontakty, najdete řešení. Jde zejména o to, aby takové postupy, které škodí konkurenčnímu prostředí, eh, se nekonaly. Je to otázka dohod, které máme, které nám umožňují zvýšit cla. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Dovolte mi tři otázky a začnu odzadu. Ráda bych vyjádřila naše obavy, které se týkají dovozů rýže, protože já jsem z Valencie, z regionu, kde je toto téma velmi důležité a zdá se, že eh, dohodnuté podmínky se nedodržely. Druhá otázka. Váš odhad obchodní politiky vůči Latinské Americe. Myslím si, pro nás je to důležité. Význam Latinské Ameriky si uvědomujeme, ale myslíme si, že se jim nevěnuje dostatečná pozornost. Vím, že byly určité potíže, zejména pokud je o dohodu s Mercosurem, kterou nebylo možné dokončit před pár dny. Pan Barroso se sešel s brazilskou prezidentkou a jednali o významu takové dohody. Jak hodnotíte vy tu situaci a co se dá udělat proto, aby ta dohoda proběhla? A pokud je o TTIP, myslím si, že by bylo důležité eh, vypracovat pedagogickou komunikační strategii ze strany komisa s podporou parlamentu a členských států tak, aby se vyvrátily některé fixní ideje, které realitě neodpovídají a které existují i v Evropském parlamentu. Hovoří se o věcech, které nejsou pravdivé. Děkuji. Rapido. Děkuji, pane komisaři. Stručně tři otázky. Dvě se týkají dvou zemí a poslední eh, obecná. První se týká Japonska. Víme, že poslední dvě kola se konaly v dubnu a v červenci a tak by mě zajímalo, jak si stojíme ohledně přístupu k veřejným zakázkám, což byl problém vůči Japoncům. A druhá otázka se týká Ruska. Víte, že existuje od ledna 2014 ruské embargo na evropské vepřové z důvodu prasečího moru v několika případech, takže by mě zajímalo, jak vnímáte situaci, jestli máme šanci brzy toto vyřešit právě v tomto problému s Pšovím, kde jaksi je obor v krizi. A konečně vy jste schornul ta, ty dohody, které jsou uzavřené, jiné zatím otevřené a mě by zajímalo, jaké prostředky dnes a v budoucnu máme pro eh, zajištění, že tyto dohody budou realizovány, protože nejde o jejich konkretizování, ale hlavně o jejich implementaci. Grazie, non so come... Děkuji. Nevím, jak eh, těch 44 otázek zodpovíte během té krátké chvilky, ale ještě máme pár minutek. Je to otázka nezaměstnanosti, otázka, kolik to rozšíření přinese nezaměstnaných. Mohl byste nám také říct, odkud eh, jsou všechny ty produkty? My jsme doposud spoustu odpovědí nedostali. Možná, že bychom mohli eh, chránit také naše ekonomiky před eh, padělanými produkty. O to také jde. Představte si pracovní místa, která zmizela v minulých letech. Tak, máme 15 minut. Thank you. Um... Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Jistě chápete, že nemohu zodpovědět všechny tyto otázky detailně, ale jsem připraven samozřejmě kdykoliv se ještě dostavit. Na otázku pana Landsbergise. E, to, co se týká Moldavska a Ukrajiny, to souvisí s podpisem dohody. Je jasné, že to je politická reakce. Dnes odpoledne zrovna jsem měl schůzku s vicepremiérem Moldavska a hovořili jsme o tom, jak bychom je mohli pomoci překonat mm, ta ruská opatření. Oni si právě na to stěžovali, ale do jaké míry můžeme pomoci? Eh, samostat, prostřednictvím samostatných obchodních opatření tam docházelo už v minulosti k daleko většímu importu vína do Evropské unie, takže eh, s kolegy eh, Fílem a dalšími uvidíme, budeme o tom jednat, co by se dalo udělat v souvislosti s těmito dohodami výhodou Eh, eh, dohod je, že pak už není potřeba mít výjimku z VTO, ale ta opatření, když je předložíme, navrhneme a tak jsme učinili, tak pak je potřeba, aby je přijal parlament a rada. A takže ono vám to může brzy přistát na stole. paní Moskva. Já doufám, že brzy dosáhneme řešení ohledně eh, těch eh, nástrojů na ochranu obchodu, ale eh, parlament přijal stanovisko a teď bude potřeba jednat, nebo vy budete potřebovat jednat s radou, aby se dosáhlo nějakého společného řešení. Vaši předchůdci v Evropském parlamentu dosáhli dohody ohledně stanoviska parlamentu, tak doufejme, že ta dohoda s radou bude také dosažena na adresu pana Morela. Já bych chtěl připomenout, že jednání eh, o dohodě TISA v rámci VTO, to nejsou bilaterální jednání. To, je, to jsou multilaterální jednání a obchodní jednání nejsou veřejnou událostí, nicméně to neznamená, že jsou tajná. Pravidelně informujeme jak radu, tak Evropský parlament o postupu jednání. K navýšení transparentnosti jsme dávno také vytvořili webové stránky, které poskytují užitečné informace o těchto jednáních. A je třeba si také uvědomit, že TISA to je jednání řady zemí ehm, v rámci dochody Doha a hm, tam jsou tedy rozdílné přístupy z jednotlivých zemí a také různé míry transparentnosti. My nerozhodujeme o transparentnosti sami eh, v rámci TISA. Je třeba, aby se všechny strany dohodly a ale já jsem samozřejmě připraven s vaším výborem diskutovat o těch přesnějších aspektech eh, v rámci ITISA, o eh, dalším vývoji těch jednání. Zatím to nemělo vliv jaksi na přístup našich eh, služeb. Můžeme eh, samozřejmě jít dál, ale zatím bych řekl, že zatím se nacházíme pod úrovní otevřenosti našich vlastních trhů, takže zatím to problém nečiní. Dále pan Mojsa. Já nevěřím eh, v dohodu, ale uvidíme na další, uvidíme, eh, co další komise, ale neumím si představit, že by dohoda se spojenými státy eh, omezila přístup na trh, to znamená tarifní a otázky a veřejné zakázky a ochranu investic. Regula Vnitřní část je určitě významnou částí, je to možná nejdůležitější část celé dohody, ta regulační, takže si neumím představit, že by se toto oddělilo. To je můj osobní názor a rozhodně před eh, svým ukončením činnosti jak si nic takového činit nebudu. To je jasné. Co se týče investic, jak byla přesně vaše otázka ohledně investic? že dochází k velkému časovému posunu mezi předložením návrhu Číny a nepředložením našeho návrhu, jestli zatím něco spočívá. My jsme dostali návrh od Číny, který jak se nenaplňuje všechny naše představy, abych to tak nějak řekl. Čili v současné době probíhají konzultace na našich jednotlivých odborech a až skončí tedy konzultace v rámci komise, tak bychom informovali tedy o našich závěrech Čínu. Ono to prostě chvíli trvá, to je jasné. Proč jsme se posunuli k takzvanému negativnímu seznamu a proč je to strategická záležitost. My jsme toto dělali nejdříve vzhledem k dohodě CETA. Tam to nedělá žádné problémy, protože potom můžeme všechno vidět to, co je pod hladinou. Můžete mít negativní seznam, jestliže je tam plná transparentnost. To je problém, o kterém musíme diskutovat se spojenými státy. A zatím jsme se neposunuli k směrem k negativnímu seznamu se spojenými státy. Protože například určité věci nejsou dostatečně transparentní my musíme také mít transparentní stávající ustanovení. To znamená, že nejde o ideologický posun. Když postupujete příliš ideologicky, pak k dohodě nikdy nedojde. Svazisko my jsme zatím nerozhodli, ale eh, rozhodnutí již v minulosti padlo. My jsme například pozastavili dohodu všechno mimo zbraní Například u Sri Lanky. Ne, to, to bylo u GSP+, takže my jsme pozastavili dohodu se Sri Lanskou kvůli relokalizační politice. V současné době nemáme žádná opatření ve vztahu eh, ke svazisku, ale o tomto musí rozhodnout naše vnější služba. To znamená, že v současné době nechceme dělat žádná další opatření. A například pokud se týče Bangladeže, tak tam se objevily také problémy a proto jsme navrhli jistý kompakt, kde by bylo více inspektorů. My jsme nyní také udělali hodnocení a dospěli jsme k pozitivnímu eh, hodnocení a tady se můžeme dotazovat, zdali výsledek by byl ještě lepší, kdyby došlo k úplnému přerušení. Toto jsou politická rozhodnutí. Musíte se rozhodnout, zda to uděláte či ne. To není technická záležitost. A paní Keller, zdali si myslím, že odpovědnost je plus nebo mínus. Já si myslím, že transparentnost je důležitá vy jste o těchto záležitostech již minulý týden diskutovali. Já nemám problém s otevřenou debatou. Většinou otevřenost slouží mým cílům. Já s tím problém nemám. A potom, pokud se týče CETA, dohody s Kanadou, to nezáleží na mě. My jsme vyjednali dohodu s Kanadou. A mimo maličkých detailů je všechno hotovo. My jsme jednali v rámci mandátu, který nám byl dán radou ministrů a byl to jednomyslný mandát. Výsledkem je to, že ISS je součástí této dohody. Kdybyste bývali nevyjednali ISSS, tak bychom bývali nesplnili mandát a uvidíme, k čemu v následujících měsících dojde. Je jasné, co se stane s CETou. Má to být dokončeno 25. září, potom je summit s Otavou a potom to přijde na stůl radě. A jestliže rada rada rozhodne něco jiného než původně, tak to záleží na radě, protože dohoda je vyjednána v rámci mandátu. Potom rada se musí rozhodnout, co s tím udělá a vy také se k tomu budete muset postavit, protože e, nejenom CETA bude konfrontována s tímto problémem, ale bude se to týkat celé řady dohod, a potom rada se musí a také parlament se musí rozhodnout, zdali e, ohrozí dohody, o kterých se jedná již celé roky. A to je to, co parlament udělá. Parlament bude hlasovat já když jsem se stal členem parlamentu v roce 1980, tak se hlasovalo a vedle mě seděl jeden nizozemský kolega, velice zkušený kolega a hlasování trvalo již strašně dlouho a já jsem chtěl odejít z plenárního sálu a kolega se mě ptal, proč odcházíš. A on říkal, ani nikam nemůžeš odejít ani na záchod, protože parlament existuje jenom, když hlasuje. Takže hlasov- odcházet se nesmí. A potom jsme se také bavili o multilaterálních dohodách. V současné době vyjednáváme s celou řadou států ASEAN. Než jsme vstoupili do bilaterálních jednání, tak jsme vyjednali s nimi to státy regionální dohodu. To zvládl můj předchůdce ale e, rozdíly byly velké a bylo velice těžké vytvořit jakousi páteřní dohodu. E, Lady Ashton, která byla mým předchůdcem, se přiklonila k bilaterálnímu postupu. A my jsme uzavřeli bilaterální dohody a Eh, ty nám neumožňovaly postupovat jinak. Nemohli jsme postupovat regionálním způsobem. Ale ty, my jsme doufali, že až uzavřeme bilaterální dohody, že pak budeme moci postoupit k tomu bilaterálnímu, pardon, regionálnímu zastřešení. Já osobně si myslím, že naše dohody o volném obchodě nenarušují eh, bilaterálně multilaterální spolupráci, ale eh, to pak se musíme ptát, zdali se to opravdu týká všech dohod. My si někdy musíme klást otázku, zdali jsou také v souladu s předpisy VTO. Ale naše dohody, které my uzavíráme, e, jsou víceméně VTO+, plus, nepůsobí žádnou škodu a já bych vám mohl dát celou řadu příkladů dohod, kde mám pochybnosti, zdali jsou v souladu s VTO a možná, že vy VTO mělo se těmito dohodami zabývat. Ale v současné době tady nevládne žádné velké nadšení e, z hlediska revize těchto dohod, protože to je politická záležitost. A já vás klamu, protože já takovýto postup nedoporučím svému následovníkovi. Ani vy nejspíš tak neučiníte. Budete radit příští eh, mu výboru, asi soukromně, ale ne veřejně. Pan nebo paní pan Siču. A vidím tady ještě jednu otázku, která se týká rýže paní Rodriguez. To je jednoduchá věc. Existuje stížnost a požadavek na eh, spuštění ochranného ustanovení. My, se, my to prostudujeme. A já musím říci, že v rámci řízení GSP je řečeno, to je eh, článek 8 ustanovení eh, nařízení rady. Eh, tam je řečeno, že orgány se vyhnou, pokud nebude přijato rozhodnutí o iniciaci vyšetřování stížnosti. Tady já nehovořím za sebe. Takže nejprve je potřeba být dál, než může komise Eh, za, jak si spu, zahájit řízení o eh, aplikaci ochranného ustanovení. Takže já eh, jsem Eh, takže já se tomu nebráním, ale je tam, jestliže tam došlo k rychlému nárůstu, který naruší, tak pak samozřejmě ta ochrana ustanovení mohou eh, být uplatněna za předpokladu, že je o to požádáno. Ale nesouvisí to, myslím, s pravidly hospodářské soutěži. Eh, ohledně otázky paní Rodriguez ohledně Mercosur, jsou tu některé problémy se zeměmi Mercosur, ale nejsou důsledkem dohody s Mercosurem, protože žádná taková není. A bylo mi řečeno od konce minulého roku, že předloží nějakou nabídku ohledně zboží, zatím jsem nic nedostal. My jsme um, začali pracovat na nějakém protinávrhu, ale zatím jsme nic nedostali. Takže nejprve musí Mercosur přijít s návrhem, ale vím, že tam jsou nějaké problémy s těmi zeměmi, které jste uváděli jako Argentína, to je, jak si problémy tam jsou, ale není to důsledek Mercosuru. A pan Prust? My pokračujeme v jednáních s Japonskem proběhlo jedno kolo jednání. Já jsem se ale také setkal s ministrem Montegi před pár dny v Sydney. Myslím, že postupujeme, ale také jsme jim zcela jasně řekli, že jestliže chtějí uzavřít dohodu příští rok, tak bude potřeba opravdu jak si pokročit daleko více v celé řadě otázek, nejenom eh, u těch veřejných zakázek. Ale já musím říci, Víte, to byl celý seznam věcí, které se měly udělat a po roce zrevidovat. A ta revize byla vlastně poměrně z velké části pozitivní a na tom se shodla Rada ministrů a oni skutečně činí reálné snahy a, a úsilí, takže ta jednání běží, myslím, v dobrém tempu. Co se Ruska týče, to je politické opatření. Eh, ta prasečí eh, eh, prasečí mor je endemický v Rusku, nikoli v Evropě, ale to je politická záležitost. Hovořilo se o tom v rámci VTO, teď probíhají konzultace a my to, jak si, my budeme pokračovat, my to prosadíme, ale oni snadno mohou nalézt řešení, protože problémy na evropském území se omezují pouze na hraniční oblasti, příhraniční oblasti. A je to důsledek existence e, e, prasečího moru endemicky v Rusku samotném. A, takže oni by to mohli snadno vyřešit, kdyby měli zájem. A myslím, že důležité je tedy, aby dohody byly dodržovány a my tomu věnujeme veliké úsilí, spoustu času, pokračujeme v jednáních, v kontaktech. Také existuje výbor na ministerské úrovni, který se věnuje všem těmto otázkám. A, e, takže v tuto chvíli je skutečně to asi spíš politická věc a k tomu, co pan Salini říkal. Žádná společnost se nemůže rozvíjet bez obchodu. Když najdete příklad země, která se rozvinula bez obchodu, tak budeme moci obnovit ta jednání. Děkuji vám, pane komisaři. Ještě jednou děkuji také tlumočníkům eh, za to, že pracovali déle. A ještě jednou srdečně děkuji vám, pane komisaři, za dobrou spolupráci a stálou výměnu informací a doufáme, že to bude pokračovat až do konce mandátu.